Děkuji, říká paní předsedající, děkuji paní eh, komisařko, tím zatím končí naše rozprava o eh, eurobondech, ale eh, ještě než přistoupíme k dalšímu bodu, dostala jsem od frakce SND návrh, aby byl pan Viktor Bostinaru jmenován na místo pana Henryho Webera do delegace pro vztahy s Čínou. Je někdo má k tomu někdo poznámku? Dobrá, v tom případě je toto jmenování schváleno. A nyní přistoupíme